a hlasování bude posléze. Takže se dostáváme k hlasování podle pořadu jednání. Šest návrhů usnesení týkající se trestu smrti v Bělorusku, zejména případ Dimitrie Kanovalova a Vladislava Kavaljova. Máme společný návrh usnesení podporovaný šesti politickými skupinami a nejsou žádné pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat. Kdo hlasuje pro, proti, zdrželi se. Jak to vidím správně, tak jednomyslně schváleno. Dostáváme se k usnesení o Egyptě. Máme zde sedm návrhů usnesení a jedno společný návrh, sedm frakcí, nejsou žádné pozměňovací Návrhy můžeme tedy hlasovat. Kdo hlasuje, eh, kdo souhlasí s tímto usnesením, kdo je proti, kdo se zdržel. I toto bylo, pokud to dobře vidím, jednomyslně schváleno. A nyní šest návrhů usnesení k trestu smrti v Japonsku. Máme zde společný návrh usnesení a jeden, eh, jeden bod k Děkuji, pane předsedo. Je to neobvyklé, ale já jsem si také myslel, že se bude nejdřív hlasovat o usnesení eh, eh, od EFD. Můžete nám to vyjasnit, jak to, že se o tom předtím nehlasovalo? Pane kolego, eh, my jedeme podle plánu, měli jsme usnesení EFD k Japonsku, ale tam no, jsme se ještě nedostali, takže my máme eh, šest eh, návrhů, pak máme společný návrh pěti frakcí a nejprve budeme hlasovat o návrhu EFD, o návrhu usnesení, kdo souhlasí s tímto návrhem EFD, kdo je proti, kdo se zdržel takže ten byl zamítnut a dostáváme se ke společnému návrhu usnesení pěti frakcí. Zde nejsou žádné pozměňovací návrhu, takže můžeme hlasovat o celém usnesení. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Usnesení bylo přijato a to 43 hlasy pro a čtyři hlasy se zdrželi, takže jinak to bylo jednomyslně. Zápis tohoto zasedání bude schvalován při, na začátku příštího zasedání a pokud nemáte nic eh, proti, tak usnesení předám příslušným osobám a grémím. Přeji všem šťastnou cestu domů. Paní kolegyně Korolo, hlásíte se o slovo, prosím. Děkuji, já bych chtěla konstatovat, že jsem hlasovala pro, ale hlasovací zařízení nefungovalo. Ano, paní eh, kolegyně, bereme to na vědomí, dáme to do zápisu. Já přeji všem šťastnou cestu domů. Pokud z důvodu stávek či počasí se zastavíte ve Spolkové republice Německo, tak vás chci informovat, že ten